si vymění místo s panem komisařem, protože se dostáváme k otázce k ústním zodpovězení, která se týká právních předpisů v oblasti hypoték a je to případ Španělska a já dám slovo Cecily Wickström, která je autorkou této zprávy. Thank you very much. The origin of this... Děkuji. Takže původem této rozpravy, kterou dnes vedeme, vyplývá z mnoha žádostí, kterou petiční výbor obdržel v uplynulém období. A jakožto předsedkyně tohoto výboru eh, je pro mne velkým eh, politování hodný, hodné, Eh, když eh, většina tedy z členů petičního výboru zvažuje situaci ve Španělsku, ale obdobná je i v mnoha jiných členských státech. A protože petiční výbor je mostem mezi občany a institucemi, jakožto jeho předsedkyně eh, usiluje o to, aby Evropská unie maximálně využívala zkušenosti implementace evropského práva na národní úrovni, protože tyto zkušenosti nám mohou pomoci dále zlepšovat budoucí legislativní normy. A v této eh, roli eh, právě a z toho, v tomto kontextu se odehrává tato rozprava. Obdrželi jsme celou eh, řadu eh, oznámení porušení základních práv a narušení evropské legislativy v souvislosti s nedostatkem přesných informací pro spotřebitele eh, v, oblast, v oblasti hypotéčního financování. Přesné informace, paní předsedkyně, jsou klíčem k tomu, abychom přijímali informu, informovaná ekonomická rozhodnutí a v případě tak důležitých osobních investic pro jednotlivé občany, jako je hypotéka, to platí obzvlášť. Tyto petice eh, poukazují na celou řadu eh, velmi eh, abuzivních praktik, které byly kodifikovány i na soudní úrovni. Mnoho lidí se stalo obětí finančních podvodů, kdy jejich eh, banky a spořitelny jim prodali nástroje, u nich oni si nebyli vědomi plného rozsahu rizika. Eh, banky předem nezjišťovali, neurčovali, zda klienti mají povědomí o rizicích, které na sebe přijímají. Což vedlo k případům ohromného osobního utrpení, k značným ekonomickým ztrátám, včetně ztráty domova, eh, bydliště a všech veškerých eh, životních úspor. Eh, takže Tohle se dělo před našimi oči, ale já chci teď zdůraznit této otázky i celé dnešní diskuze, je vnímat to v širší perspektivě. Naším eh, cílem je zvýšit po celkové povědomí o eh, špatných bankovních postupech, ke kterým dochází v celé Evropě, zdaleka nejen ve Španělsku. Proto chci zdůraznit, že transparentnost a ochrana spotřebitele budou Eh, zásadními prvky našeho boje s takovými ty abuzivními eh, doložkami v hypotečních smlouvách. Nicméně eh, chce, chci položit výboru, za, tady plénu, za svůj výbor několik otázek. Já doufám, že komise ve svých závěrech nám umožní zlepšit situaci a, a Eh, osud těch stěžovatelů a zabránit opakování těchto postupů v budoucnosti a eh, zlepšit tak uplatnění evropského práva. Takže, drahá paní komisařko, na základě eh, těchto petičních žádostí bychom měli obdržet otázky na několik otázek. Jde tu o porušení povinností bank poskytovat informace eh, klientům podle MIFIDu 1, tak jak je to transponováno španělským právem. Transponovalo Španělsko správně MIFID 1 a nebo španělsk, a eh, skutečně vymáhají španělské orgány eh, platná ustanovení, také chceme vědět, jaké kroky komise přijala nebo přijme k tomu, aby eh, ošetřila tato zneužití ze strany finančních institucí, která ovlivňují malé střadatele nebo investory i takové záležitosti, jako jsou například preferenční akcie, které často jsou prodávány, aniž dochází k plnému souladu s evropskou legislativou. Také by mě zajímalo, jestli komise je ochotná přijmout eh, některé kroky, pokud jde o eh, některé eh, neferové ehm, doložky, konkrétně ve španělském případě u španělských bank, které neinformovaly řádně klienty, kterým poskytovali tyto půjčky. Těším se na vaše odpovědi a na reakce kolegů. A osobně mi dovolte říci toto. Měli bychom cítit soucit s lidmi, kteří, eh, kterým doš, utrpěli tuto újmu, ale také bychom se měli postarat o to, aby budoucí legislativa byla řádná a bezpečná pro všechny v Evropě. Děkuji. Merci. Děkuji. Slovo má paní Jourová za komisi. Eh, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já nejprve odpovím na první a druhou otázku. Ano, řada španělských eh, klientů se dostala do velmi složité situace. Eh, problémy v trhu hypoték se e, setkává s řadou problém, kde se objeví e, právě v této souvislosti směrnice o e, nespravedlivých podmínkách úvěrů je něco, co je možné použít a také to použili španělští soudci, kde byly podmínky, smlu, smluvní podmínky pro úvěr pokládány za nespravedlivé. Věci, které byly postoupeny soudnímu dvoru, si získaly velkou pozornost pozornost médií byly široce diskutovány. Soudní dvůr rozhodl, že španělské právo v dané situaci nedokázal nabídnout procesní pojistky spotřebitelů. V důsledku toho se španělský zákon změnil. Jednak dává spotřebiteli příležitost ehm, namítat a případně se i odvolat, pokud je námitka zamítnuta. Ehm, také povinně ukládá soudům ověřit eh, smlouvy Přechodná ustanovení zákona 1 2013 jsou v současné době spochybněny u soudního dvora. Paralelně komise provádí širší hodnocení španělské právní úpravy a v současné době probíhá strukturovaný dialog se španělskými orgány. Já jsem tento dialog zahájila, aby všechna rozhodnutí soudního dvora byla v praxi ve Španělsku plně provedena.

chci potrhnout, že vítám změny, které již byly ve Španělsku zavedeny, protože zlepšují ochranu spotřebitele. Nicméně i nadále eh, zbývá potvrdit, zda rozhodnutí v procesních věcech jsou naprosto v souladu eh, se směrnicí o spravedlivých podmínkách smlouvu. Odpovědi od španělských úřadů, které komise dostala v červnu, jsou jsou v současné době analyzovány a zvažujeme další kroky, pokud budou odpovědi neuspokojivé. Nakonec, pokud jde o prodej některých finančních nástrojů ze strany bank retailovým klientům, se ukázalo podle memoranda o podmínkách finančního sektoru z 12. června, Španělsko upravilo své právní předpisy tím, že stanovilo minimální úroveň financování v kom, do komplexních finančních nástrojů. To znamená, že tím brání běžným spotřebitelům, aby si takové produkty kupovali. E, otázka tři: Mechanismy arbitrážního řízení v kontextu finanční pomoci programu pro Španělska. Španělský fond pro řádnou restrukturalizaci bank podporuje e, banky v tom, aby vytvořili arbitrážní mechanismy, aby řešili například nesprávný prodej preferenčních akcí drobným klientům v roce 2012. Na základě údajů od španělských úřadů eh, se zdá, že v letech 2012 až 2015, počátek roku, tyto mechanismy způsobily 298 tisíc rozhodnutí ve prospěch eh, žalujících. To znamená, že eh, španělský fond za pro záruky eh, vkladů získal podstatnou část těchto preferenčních akcí, které byly získány nesprávným způsobem, ale tato záležitost byla napravena. K otázce čtyři. Pokud jde o nové právní předpisy v oblasti finančních služeb, si dovolím zmínit důležité předpisy přijaté spoluzákonodárci, například směrnice o úvěrech a hypotékách a směrnice o trzích ve finančních nástrojích. Věřitelé mají za povinnost informovat spotřebitele o rizicích, které vznikají při investicích. Musí být také vůči dlužníkům rozumně trpěliví, ještě než zahájí exekuční řízení. O této otázce eh, hovoří také směrnice o hypotékách a úvěrech. Přijímají eh, opatření k tomu, aby před, uzav, před tím, než je zahájeno takové řízení, byl, eh, bylo vše náležitě zváženo. Pokud jde o nedoplatky, eh, k tomu bylo přijato sdělení v červnu 2015 o tom, jakým způsobem může být v praxi toto ustanovení implementováno. Zda by mělo být na úrovni EU přijata další opatření pro vypořádání dluhu. V současné době vypořádání dluhu probíhá na národní úrovni, ale některé jurisdikce nabízejí možnost těm, kteří nedokáží splácet své hypotéky, aby předali svou eh, nemovitost zpět věřiteli tak tomu je ve Španělsku za určitých podmínkách. Eh, směrnice o hypotékách takovému postupu nebrání anebo nebrání jeho zavedení na národní úrovni. A pokud jde o nesprávné informace či zavádějící informace, eh, klienti budou lépe informováni o úvěrech, protože nová směrnice zvyšuje kvalitu a srovnatelnost informací před uzavřením smlouvy. Nová směrnice také zavádí pravidla o tom, jak by měly podniky jednat v zájmu toho, aby věřitel, zprostředkovatel nebo jmenovaný zástupce jedná čestně, vyváženě a profesionálně Eh, na základě eh, dostatečné informovanosti. Eh, směrnice o nočních nástrojích se vztahuje k investičním službám, zlepší ochranu investorů tím, že posílí organizační požadavky a pravidla pro vedení podniků, pro investiční firmy, aby minimalizovala riziko nesprávného prodeje finančních nástrojů. Zvláště eh, zavádí pravidla pro nakládání s produkty, ehm, zvláště pro investory, kteří takto investují poprvé. Termín pro transpozici těchto opatření ještě nebyl stanoven, bylo by proto předčasné v této chvíli Eh, stanovovat, jaká další opatření budou do budoucna potřeba. Děkuji. Merci, madame. Nous allons commencer le débat. Děkuji. Zahájíme rozpravu. Nejprve zástupci skupin a za EPP paní Estara Starego. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěla říci, že Španělsku, španělské vládě činí velké obavy to, co se stalo s preferenčními eh, akcemi, protože to byly velmi komplikované produkty, existovala tam velká neznalost a byly to eh, problémy pro obč- eh, španělské občany a navíc to souvislo s vystěhováním a souvislo to s nejzranitelnějšími obyvateli. Tedy eh, preferenční akcie, ty se prodaly mezi rokem 2003 a 2011 a když lidová strana převzala španělskou vládu, tak se setkala s tím, že směrnice jako směrnice o trzích z roku 2008 nebo bazilická dohoda z roku 2011, že tam eh, socialistická vláda byla upozorněna právě těmito mm, legislativními akty, a aby e, se zabránilo problému, aby byli občané upozorněni. Tenkrát v té době socialistická vláda e, nebyla dostatečně obezřetná a až e, lidová strana v polovině roku 2011 přistoupila k legislativním úpravám, tak jak dobře na to upozornila paní komisařka, tak aby se už nikdy masivně, masově neprodávaly tady tyto produkty těm malým investorům. A v té době se začalo také s arbitrážním eh, řízením, jak řekla paní komisařka, více než 71% dospělo k dohodě, takže zdá se, že je to na dobré cestě. Co se týče eh, vystěhování, tak to byla lidová eh, vláda lidové strany, která poprvé zahájila ochranu zranitelných kolektivů a co se týče exekucí a vystěhování z roku 2014. To bylo z hypoték eh, eh, podepsaných v roce 2005 až 2008. Eh, Byla to právě lidová strana, která přišla s kulturálními opatřeními, aby ochránila zranitelné populace. Tak, jak řekla dobře paní komisařka, my jsme právě začali s odpuštěním dluhu a také s dáním místo plnění. Byli jsme jako tedy první vláda, tedy aby se toto už znovu nestalo. K těmito opatření jsme přistoupili podíleli a došlo k očkodnění tisíců rodin. Ale my dále pokračujeme. Chtěl bych eh, požádat eh, španělské kolegy, aby tuto debatu neproměnili v nějakou volební kampaň, protože si myslím, že oběti vystěhování si zaslouží jinou diskuzi. Ano. Takže, paní González Peněz, modrá karta, kterou jste, kterou jste vznesla ještě předtím, než projev začal. Takže potv- můžete potvrdit, jestli to je modrá karta, ano, akceptujete to? Prosím. Eh, paní Estaras, zdá se, že žijete v jiné realitě než španělští občané. Eh, možná proto jste se dopustila té chyby, když jste hovořila o té volební kampani a o těch podmínkách místo o strukturálních podmínkách, protože Eh, tady se jasně ukázalo, že eh, španělská legislativa porušuje evropskou legislativu, co se týče vymáhání hypoték. Tak, jak už jsme to oznámili tady. Eh, drtivá většina španělských europoslanců toto oznámila v červnu roku 2014. Budete stále nás zostuzovat? Pro... To byla otázka, to byl pouze dotaz. Madame, c'était une question. Byla to otázka, měla jste na to půl minuty. A teď je půl minuty na odpověď. Sí, gracias. Ano, děkuji. Eh, vám eh, se to může líbit nebo ne, ale fakta jsou fakta. Španělská vláda od momentu, kdy se o tom dozvěděla, tak přistoupila k strukturálním a konjunkturálním podmínkám. Já bych chtěla říci, že cynismus eh, neposlouží k tomu, aby pokryl vaši ostudu. A slovo, Slovo má PP, paní Grefam Ruiz. Eh, děkuji paní předsedající, děkuji paní komisařko. Krize eh, ozřejmila, eh, že se musíme poučit, co se týče ochrany zranitelných osob a tato ochrana je často nedostatečná, kterou ochranu mají malí střádalé v Evropě. Ve Španělsku se z toho stalo sociální drama. Je pravda, že španělští socialisté jsme dobře nezareagovali na začátku, ale ne kvůli tomu, s tou budeme mít komplex a chceme nějakým způsobem se vyhnout odpovědi odpovědnosti, protože to je dluh vůči celé španělské společnosti. 107 eh, milionů eur, tak eh, španělská společnost přispěla k rekapitalizaci banek. A eh, to dáme do srovnání ke 400 vystěhováním a více než 600 tisíc střádalů, kteří přišli o své úspory. Ale pouze dostali zpátky jedno euro ze tří, protože to odpuštění Ehm, eh, nebylo plně eh, kompletní. Takže tady máme stále 300 tisíc střádalů, kteří jsou v pasti. Je pravda, že španělská vláda přišla s 12 eh, právními úpravami, ale všechny byly dílčí a zdá se, že chtějí jenom ukázat, že něco změnili, ale nic nezměnili. Takže kodex právné praxe dobrovolný pro banky, ale nepokrývá to všechny postižené a to ukazuje, že pouze, pouze 0,4 sociálních eh, bydlení a že máme 3500 eh, eh, milionů, které jsou v rámci nekalých podmínek. Říkáme to my a říká to uh, také uh, rozhodnutí Evropského soudního dvoru a že že e, články e, směrnice 93, že se porušují články 3, 4, 5, 6 a ve e, zprávě z roku 2015 se říká, že Eh, změny, ke kterým přistoupila španělská vláda, jsou nedostatečné. Proto bych vás chtěla požádat, abychom nedělali žádné náplasti, abychom eh, ne, nedělali, aby španělský lid trpěl a chceme, aby komise přišla s eh, velice seriózní analýzou, tak aby se mohla uplatnit evropská legislativa a abychom odstranili všechny ty nekalé podmínky a tak, aby střádalové dostali nějaké řešení. Yeah. Takže zdá se, že opravdu tady lidé mají hodně co říct na toto téma, ale prosím, respektujte řečnický čas. A nyní EKR. Marias. Děkuji mnohokrát. Právní předpisy v oblasti hypotečních úvěrů si žádají rozlišovat, pokud jde o ochranu spotřebitele v Řecku, stejně jako ve Španělsku. Problém spočíval v tom, že eh, nebyly poskytnuty správné a úplné informace spotřebitelům, těm, kteří si brali hypotéku. A v důsledku toho lidé dnes trpí důsledky eh, toho, co bylo velmi rizikovou hypotékou, kterou si vzali do, došlo k zabavení k domů, nemovitostí, vystěhování a podobně. Máme takzvané špatné půjčky nebo červené půjčky, které právě vycházejí z hypoték. A půjčovalo se eh, v podstatě eh, velmi nezodpovědně Řada z těch eh, nemovitostí byla již vyvlastněna, zabavena a eh, prodána v aukci zvláště v Řecku, si obyčejní lidé, kteří si brali hypotéku, si ji brali třeba ve švýcarských francích. A musíme apelovat na komisi, aby spolu s Evropskou centrální bankou přijeli opatření, protože se to netýká jenom Španělska, ale i Řecka. Děkuji. E. Skupina ALDE. Eh, děkuji paní předsedající, děkuji paní Jourová, děkuji vám za velice podrobné vysvětlení. Já si myslím, že dnes si můžeme všichni pořád, protože eh, ústní dotaz s usnesením je zde na plénu a že o tom debatujeme. Je to výborná zpráva, protože petiční výbor, který je okénkem občanů do našeho parlamentu, takže se to takto k nám dostalo. Od roku 2012, od eh, Marrakešské umluvy jsme neměli takovouto příležitost. Teď jsme tady, protože se jedná o čistě evropskou záležitost záležitost. Hovoříme o stovkách tisíců eh, postižených eh, nekalými podmínkami smluv a preferenční akcie. Může to být 300 tisíc osob nebo milion, dva miliony osob. V petičním výboru jsme eh, dostali téměř stovku peticí evropských občanů, kteří viděli, že jejich eh, práva spotřebitele byla porušena. Proto se jedná o čistě evropský případ, protože se jedná o evropské občany, kteří žijí ve Španělsku, musíme je chránit a ze strany petičního výboru musíme mm, zrevidovat jejich petice, nechat je otevřené a musíme vytvořit konsenzus, protože to je to, co tady hledáme. Španělští spotřebitelé se nacházejí v situaci, situaci, že jsou bezprizorní, nemají ochranu. A tak to eh, potvrdil ve svém rozhodnutí Evropský soudní dvůr a to znamená, že evropské úřady musí zasáhnout. Navíc tady hovoříme o něčem, co je čistě evropské, protože eh, se jedná o eh, transpozici evropské legislativy. Tady v pet těch peticích se právě hovořilo o špatné transpozici, co se týče směrnice o hypotečních úvěrech, o finančních nástrojích, kde se upravují právě tyto služby, jako jsou preferenční akcie, také směrnice o nekalých podmínkách e, ve smlouvách podepsaných se spotřebiteli a také ta směrnice, která se týká e, finančních e, nástrojů a trhu. Já si myslím, že i když tady existují velké nedostatky, pokud jde o správné převedení této směrnice do španělské legislativy, tak musíme zde zabránit tomu, aby se to stalo jinde v Evropě. Eh, nezáleží na tom, kde se ta práva poruší, nezáleží v jakém členském státě se to stane. My to musíme hlídat, musíme to oznámit a musíme mít eh, nástroje, aby evropští občané měli záruku, že jejich eh, práva jsou dobře ochráněna. Proto žádáme komisi, aby tak, jak o tom hovořila paní Jourova, aby toto monitorovala a aby se toto už neopakovalo. Madame... Děkuji. Paní Valina Zague. Eh, děkuji. Od počátku eh, krize eh, ve Španělsku došlo k 599 tisíc vystěhování a byly, bylo podvedeno více než 700 tisíc osob preferenčními akciemi. Tyto osoby právě platily bankám za úspory, protože byly seškrtány finance ve vzdělání a ta banka vrátila pouze 5% svého záchranného balíčku a, pro, a navíc akumulují uh, tisíce eh, bytů a zároveň tato banka akumuluje případy korupce a eh, veřejná banka byla zničena eh, ve prospěch soukromých bank. Proto my dnes chceme povznést hlas tisíce osob, abychom dosáhli spravedlnosti, aby byla splněna práva na důstojné bydlení a na dání místo plnění. A tak, aby Evropská unie vytvořila evropskou legislativu proti finančním podvodům. Merci pour... Děkuji. Pan Terry Cabras za zelené na dvě minuty. Gracias, señor presidente. Eh, děkuji, paní předsedající. Petiční výbor, ke kterému patřím, jako reakci na mnoho stížností ze strany občanů, tak jsme diskutovali o špatné aplikaci evropské legislativy, pokud jde o hypoteční úvěry a finanční nástroje. Nedostatek ochrany spotřebitele je eh, skandální a je to eh, i, zachází to do trestné činnosti a vytvořilo to sociální drama. Podle platformy postižených hypotékami mezi roky 2008 a 2012 ve Španělsku Španělsku eh, došlo ke 300 eh, tisícům vystěhování od roku 2011 až 2014, došlo ke 100 tisícům ehm, eh, vymáhání hypotéky. To je podle bank, španělské banky. Eh, směrnice, která byla eh, schválena před 22 roky, tak ta je zcela jasná ohledně nekalých podmínek. Nemůžeme zachránit banky, když nebudeme chránit spotřebitele, kteří jsou dány jim na pospas. Zatímco eh, v Nizozemsku se investuje 32% do sociálního bydlení, ve Španělsku se investuje pouze 1% rozpočtu Španělska. Podle dat Amnesty International je neakceptovatelné, že více než 700 20 eh, tisíc klientů bez finančních informací eh, podepsali ze eh, znalostí Národní komise Eh, která toto zpravovala, takže podepsali tyto smlouvy, aniž by o nich nic věděli. Já mám, eh, paní komisařko, tři žádosti, tak aby eh, komunitární orgány vyzvaly mm, členské státy, aby informovali občany o komplikovanosti finančních nástrojů. Aby to bylo explicitní, jasné a transparentní. Za druhé, tak aby spotřebitel, který nemůže čelit svému dluhu, aby ho mohl zlikvidovat celkově anebo dílče odevzdáním svého, své nemovitosti. Musíme aplikovat obecně dání místo plnění. A konečně, aby eh, komise nahradila směrnici, která je 22 eh, eh, roky stará, za směr bude chránit spotřebitele. Děkuji, paní předsedající. Merci. Pour... Děkuji. Děkuji. Jedna minuta, paní Evi, za FDD. Nonostante si tratti di un caso prettamente spagnolo, io penso che... To je zcela jistě španělský případ, ale je pro nás také důležité, abychom o něm diskutovali této sněmovně, abychom poukázali na desítky peticí, které k nám přišly od lidí, kterých se ta situace dotkla. Stovky tisíců lidí se to týká. Řada z nich přišla o své domovy byli nuceně vystěhováni a musím říci, že banky mají obrovské pravomoci, zvláště tehdy, když prodávají riskantní finanční eh, produkty, kde je eh, spousta takzvaných drobných ustanovení psaných tím small printem, kde eh, jsou lidé nedostatečně informováni a přesto mají svá práva. A proto je důležité, aby také porozuměli podmínkám smlouvy a musíme proto v usnesení zajistit, aby lidé měli také právo na domov. Tím eh, končíme kolečko skupin a nyní pan Mato. Děkuji paní předsedající. Všichni určitě víte, že tato debata by, se, by neměla probíhat zde. A proč? Eh, protože zásadně se jedná o věc národní, jak už to tady bylo zopakováno několikrát. A uh, ukázalo se to po těch jednotlivých příspěvcích a e, některé e, naše kolegyně e, z levice, které jsou zde, tak navzájem si toto z volebních důvodů vzali za své a napsali to písemně, neříkám to jenom já. Je to pravda, ano, levice zneužívá bolest občanů Problém preferenčních akcí je problém, eh, kterým se zabývá lidová strana. Ano, mělo se to řešit předtím, ale ta předchozí vláda to ignorovala. Eh, naopak eh, nyní se přistoupilo k legislativním opatřením a začali jsme s arbitrážním řízením, který, která pomáhají postiženým a to uznala sama komise. Ale to mnohé z vás nezajímá. Vy se staráte radši o to, kdo přijde s prvním tiskovým komuniké a jak tohoto využijete k vašemu prospěchu. Také vás nezajímá, jak španělská vláda intenzivně pracuje na tom, aby se vyřešily problémy těch, kteří nemohou eh, platit měsíčně svou hypotéku. Jedná se o tisíce španělských rodin, je to opravdu bolestivá situace a která eh, pochází z roku 2008 a naše ale vláda přistupuje odhodlaně odvážně k tomuto problému. Jedná se o legislativní opatření a pomoc postiženým a začíná to přinášet své plody. Více než 30 tisíc rodin eh, využilo konjunkturálních opatření, eh, která eh, přijala tato lidová strana, ty osoby, které tím trpí, si myslím, že jsou, stojí mnohem více, mají větší hodnotu než nějaké články v novinách. Akceptujete Pane Mato, modrou kartu, prosím? Od paní Teres Martinez? Ano. 30 sekund. No eh, je to opravdu ostudné, nemohu to říct si jinými slovy. Tak zatímco eh, posloucháme ty hrůzy ze strany lidové strany, tak opravdu jsme eh, rozčílené. Nestačí, že jste zostudili dostatečně španělské občany ostatní skupiny svojí pasivitou ohledně problému vystěhování a eh, jestli se vám to zdá jako volební věc, dobře, máte dva měsíce, které máte na to, abychom vás eh, mohli vyhnat z institucí, protože jsme unaveni z těch všech krádeží a z toho zostuzování. Eh, paní Mato sama Eh, to, ano, dobře jste si na to uh, odpověděla a požádala jste modrou kartu, než jsem ještě začal já hovořit. Takže jasné, proč jste sem přišla. Prostě demagogie a zneužít Evropský parlament. Ale, ano, ale občané za dva měsíce sami rozhodnou. Vy uh, před chviličkou jste dostali uh, tuto odpověď. Darling, in minute. Paní Kerten Darling, jedna minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Naše práce v petičním výboru, jehož jsem členkou, zdůrazňuje úlohu Evropské unie ve vztahu ke spotřebitelům. A tady ve Španělsku, ale i v jiných státech se spotřebitelé stali obětí neodpovědného jednání. Jeden milion britských občanů ve Španělsku a spousta z nich má hypotéku. Abychom obnovili důvěru po celé Evropě a chránili zachránili ty, kteří si berou hypotéku do budoucna. Musíme zajistit, aby banky a všechny členské státy jednali odpovědně a poskytovali jasné a srozumitelné informace. Právě směrnice o hypotečních úvěrech zajistí transparentnější hospodářskou soutěž v této oblasti a měla by zajistit také vyšší ochranu spotřebitele do budoucna. Evropští občané vyslali jasný signál, volají po jasných krocích Právě na základě těchto peticí musíme je nyní vyslechnout a zajistit jejich ochranu. Děkuji. Děkuji a na dvě a půl minuty paní Bilbar Barandika. Gracias. Eh, děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Já bych chtěla poděkovat eh, předsedkyni petičního výboru a členům tohoto výboru úsilí, které vyvíjí proto, aby evropské instituce nabídly naději a řešení mnoha rodinám. Chamtivost bez hranic eh, nekalé obchodní praktiky, nespravedlivá legislativa a nedostačující a spekulativní model rozvoje, a který selhal, eh, vedl právě k dramatu eh, hypoték. Desítky tisíc rodin během této krize přišly byt a o práci. Eh, desítky tisíc ručitelů, většinou to jsou eh, důchodci, kteří podpořili své děti, tak jsou na eh, stejné špatné, ve stejně špatné situaci a to přesto, že takzvaný zákon druhé šance tuto situaci i nevyřešil a opravdu existuje opravdu humanitární a sociální krize. Proto, paní komisařko, Brusel by měl donutit španělské úřady, aby kodex dobré praxe byl pro banky povinný. Musíme umožnit, aby věřitele a Eh, dlužníci byli ve stejné pozici, pokud jde o řešení insolvence. A musíme toto také zapracovat do osnov, tady tento způsob řešení. Eh, protože eh, tato dramata většinou vznikla z toho, že lidé měli dobrou víru, nedostatečné vzdělání a skombinováno s prodejci, kteří neměli skrupule. Chtěla bych, chtěla bych ale říci, že ne všechny banky takto fungují, ani ne všechny ekonomiky. V prvním čtvrtletí roku 2015 0,20 hypoték, které které vznikly mezi rokem 2003 a 2014, eh, zahájilo řízení eh, vymáhání ve Španělsku. Absolutní čísla 17 786 v Baskicku, je to 0,02%, je region Španělska, který je ve velké vzdálenosti od ostatních, protože tam je nejnižší eh, poměr právě těchto exekucí. A ale ne- nestačí to. Já si myslím, že právě ten způsob jednávání, který máme v Baskicku, může být dobrým eh, příkladem eh, mezi tím, co eh, zákon odkáže lichváři do patřičných mezí. Děkuji, slovo má paní Kuneva na jednu minutu. Děkuji. Stovky tisíc občanů ve Španělsku, v Řecku a v jiných zemích, třeba v Bulharsku, mají eh, právo eh, splácet řádně svoji hypotéku a netrpět tímto způsobem. To konec konců vyplývá už eh, z charty základních práv z roku 1949 OSN. Prostě spotřebitelé mají určitá práva, zejména jak to vyplývá z případu Aziz u soudního dvora přes 300 eh, tisíc vypovězení je z domovů ve Španělsku, a kdy eh, půjčovatelé nejsou chráněni před rizikovými postupy bank. A máme případy tohoto druhu i v Bulharsku. Takže si musíme klást otázku, jestli eh, Evropský bankovní eh, dozor skutečně funguje, protože náš bankovní systém to je sopka před erupcí. Přes 260 eh, tisíc lidí mají hypotéku a pokud budou mít stejné problémy jako ve Španělsku, až potom dojde například v Řecku ke zruši, zrušení eh, kapitálových kontrol, eh, tak eh, k tomu může dojít. Takže měli bychom každopádně v první řadě se postarat o vlastní lidi tak, aby měli domov, aby měli dům, aby nepřišli o všechno jenom proto, že si nepřečetli, co se píše pod tlustou čarou. Děkuji a slovo má pan Urtasun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 Eh, pánové z lidové strany, vy už jste eh, ze strany občanů, pokud je o vystěhování a navíc eh, vy jste vůbec nevyslechli přes milion 400 tisíc osob platformy osob stižených hypotékou a potom jste k tomu nepřistoupili. Vy jste řekli, že to je interní věc, ale paní komisařka řekla, že jsou indicie, že španělská legislativa neuplatňuje evropskou legislativu. Paní komisařko, já bych chtěla hovořit jasně. Vy jste hovořila o tom, že existují indicie, že občanské právo ani hypoteční právo eh, nesplňuje evropskou legislativu, eh, přestože eh, došlo k těm úpravám ve Španělsku v roce 2013 a 2015. Nemůžeme dál čekat. Ehm, nemůžeme stále poslouchat z petičního výboru, že dochází k dialogu se španělskými úřady. Nemůžeme nadále čekat. Co máme dělat s těmi 68 tisíci osobami, které mm, v roce 2014 měly tu exekuci? moci a v tomto roce přes 19 tisíc. Eh, takže pokud vy máte důkazy, že se něco nesplnilo, tak prosím zakročte. Il, une minute. Děkuji, paní Kel, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, krize subprime v roce 2008 vytvořila chaos také v hypotečním trhu EU v důsledku neodpovědného půjčování a právě nyní ve Španělsku tato bublina praskla a i nadále má dopady na řadu um, těch, kteří nedokáží splácet své úvěry a setkáváme se stále více nesplácenými úvěry. Musíme se vyhnout tomu, aby ti, kteří jsou nejpotřebnější, nebyli vyháni ze svých domovů mladí lidé, starší lidé, mladí s rodinami. A co potřebujeme? A jenom restrukturalizovat systém zadlužení. Ehm, v roce 2011 komise vytvořila legislativu pro spravedlivý jednotný trh v hypotékách, tak aby spotřebitel měl odpovídající ochranu proti rizikům souvisejícím s hypotékům. Toto se bohužel dosud uplatnilo plně po všech členských státech. Apeluji na komisi, aby zajistila, aby členské státy zlepšily praxi půjčování a dodržovaly smlouvy. Děkuji, přerušuje předsedkyně. Děkuji. A na dvě půl minuty paní Pagazartundua. Eh, děkuji paní předsedací, děkuji vám mnohokrát paní komisařko. Chtěla bych především poděkovat eh, předsedkyni petičního výboru právě ve svém úsilí, že se snaží vyhovět všem těm žádostem tolika občanů. Mnohokrát vám děkuji za vaše eh, vytrvání a že jste dosáhla těchto výsledků. Občané jsme také spotřebitelé a musíme mít důvěru právě v ty, kteří nám poskytují služby, kteří jsou zásadní v našem životě a banky právě zapadají Eh, do této kategorie. Je to zcela jasné. Zde na tomto plénu eh, budeme také se zabývat otázkami, které se týkají eh, některých takových nekalých věcí, které se týkají nejenom ve Španělsku desítek a tisíců občanů. Hovořím například, co je nejdramatičtější, jsou ty komplikované finanční produkty, které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 tisících eh, evropských střádalů. My tedy podporujeme eh, tento eh, dotaz a doufáme, že Evropská komise nám poskytne odpověď. Každopádně podpoříme jakoukoliv iniciativu, která odstraní nekalé podmínky ve smlouvách, tak, aby se občané dostali ještě do zranitelnější pozice. My chceme, aby bankovní sektor byl čestný, aby byl kompetentní, tak jako chceme mít čestné důvěryhodné instituce a které budou bez korupce. Eh, podvody na finančních produktech eh, se stal, protože eh, stovkám tisícům klientům se řeklo, že se jednalo o produkt stálého výnosu, ale ve skutečnosti to byl produkt proměnlivého výnosu a bylo to dokonce ještě mnohem rizikovější. Mezi těmi podvedenými byli starci i ti třeba osoby, které mají chorobu Alzheimer. Například na mě se obrátil v do vdovec, eh, který přišel o peníze, které měl eh, eh, za to, že žena byla zavražděna během teroristického atentátu. Ten hlavní problém souvisí se nesprávným převedením do legislativy národních čtyř směrnicí, ale především ten problém byl v politizaci mm, těch spořitelen ve Španělsku Eh, naše strana eh, v Dubnu v roce 2013 zažalovala jménem střádalů právě eh, ti, kteří byli zodpovědní za preferenční akcie. Děkuji, paní Adiel Guzman. Eh, děkuji vám. Já si myslím, eh, že děláme eh, chybu, pokud se dnes soustředíme na chyby banky, že ti šéfové Santanderu a jiní jsou zloději, to všichni víme, že nemají skrupule, to také víme, že hledají svůj osobní zájem. Proto bychom se měli soustředit na to, proč vlády, které se má za to, že by měly sloužit většině, takže byly sloužící obchodních zájmů. Proč eh, ta diskuze by se měla soustředit na to, proč vláda Zapatera a Rachoje byli eh, komplici těch, kteří vystěhovávají eh, osoby a kteří jsou podvodníci. A proč zatímco manažeři dostávali obrovské platy, tak přes 71 miliard se dalo prostřednictvím přímých investic banka místo toho, aby se vytvořila státní banka. Mám na sobě tričko, protože tím chci ukázat, že chci poděkovat těm těm, kteří jsou postižený preferenčními akciemi a ti, kteří vytvořili platformu hypoték. Protože jestliže eh, eh, ti občané dostali zpátky své peníze, tak to je díky těm, které podporují tím svým tričkem. Pan Maragal na jednu minutu. Uh, paní předsedající, já chápu tu, nepříjem, mm, tu ne, mm, nepříjemnou situaci těch, že se necítí dobře uh, členové lidové strany. Uh, protože uh, tady uh, po tom, co tak Eh, potom, co došlo k, ta, k té e, e, práce občanů, tak tady to ukazuje, že Evropa je pro ně pro všechny užitečná, ale Evropa, eh, která musí bojovat s nespravedlností, která musí chránit důstojnost občanů a má jako jedinou zbraň demokratické rozhodnutí. Ale co je závažné, že jsme se dostali až sem. Nechápu, proč se v tom pokračuje a proč španělský stát, zákonodárci, vlády a bankovní státy ještě nevyslyšeli hlas lidu. A toto Eh, samozřejmě se může aplikovat v případě hypoték, v případě eh, nemovitostí, což byla jediné aktivum pro ty majitele a týkalo se to také preferenčních akcí, protože to souviselo s eh, tím, že byli okradeni malí střádalové o své celoživotní úspory. Mavrides, minut. No, Mavrides na jednu minutu. Paní předsedkyně, To je velice pozitivní iniciativa eh, petičního výboru, protože jsme slyšeli o Španělsku, o Řecku, ale to tež platí i pro Kypr, pokud jde o legislativu EU a další. No je tam velká strnulost eh, i ze strany členských států. A uvědomme si, jak výrazně tento problém Kypr poškodil eh, Faktem je, že jsme zaznamenali spoustu zneužívajících smluv v oblasti hypoték i u nás. A je zcela zřejmé, že i soudní dvůr o nich rozhodl jako o nespravedlivě formulovaných smlouvách a e, šlo o lidi, kteří si chtěli koupit vlastní bydlení, byli pře- přemluveni k zakoupení určitých produktů e, a to vedlo k obrovskému stresu a také sebevraždám na Kypru. A musím říci, že musíme také řešit zásadní bankovní problémy v EU. Děkuji. Pan Sebastian. Presidenta, aunque algunos le... Eh, dobrý večer, eh, paní eh, předsedající. I když se to některým nelíbí, tak se jedná o evropskou věc, protože se jednalo o španělské banky, které byly v rámci zákonného rámce. Jedná se o evropskou věc, protože tady se jedná o milion rodin, které byly vystěhovány a jsou to evropské rodiny, protože 700 tisíc lidí, kteří byli postiženi preferenčními akcemi, byly také Evropané, protože ty banky, které uplatňují tady to nekalé podmínky, jsou evropské. A 100 107 eh, eh, miliard, které jsme dostali pro záchranu bank, to jsou evropské fondy. A díky těmto financím jsme zachránili banky a e, ty byly také příčinou těch e, hrozných úsporných opatření, protože to e, rozhodnutí soudu jasně ukazuje, že španělská legislativa ohledně hypotéky nelegální, tak já musím říct, paní komisařko, Evropa musí zasáhnout rychle. Musíme zabránit tomu legálnímu make-upu, který nám prodává španělská vláda, protože zase 80% je zase bezprizorních. Pokud Evropa nezasáhne, dosáhne, tak si nezasluhuje úlohu, kterou zde v tomto parlamentu má. Frunzulika na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Věřím, že na základě obrovského počtu peticí, které dostal Evropský parlament, které kritizují zneužívající podmínky v hypotékách a rizikových finančních nástrojích ve Španělsku, je na místě zeptat se komise, zda došlo k porušování základních práv a základnímu porušování právních předpisů Evropské unie. Musíme zcela jednoznačně ukončit zneužívání práv spotřebitelů ve Španělsku. Situace ve Španělsku je kritická. Roku 2008 více než 700 tisíc lidí eh, přišlo o své úspory a téměř 400 tisíc lidí bylo násilně vystěhováno ze, ze svých domovů. Vláda by proto měla eh, situaci neprodleně napravit a zabránit jejímu opakování do budoucna. Děkuji. Monsieur Fernandez. Děkuji, pan Fernandez, jedna minuta. Sí. Muchas gracias. Eh, děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych se chtěl připojit k blahopřání předsedkyni Pety a také poděkovat kolegyně Soledad Kabezon, která velmi intenzivně pracovala během posledních týdnů, tak abychom eh, mohli zde diskutovat tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Ty skandály, které postihly naši zemi, eh, byly opravdu mnoho. Týká se to hypoték, kde byly ty nekalé podmínky, neschopnost jednání mezi spotřebiteli a bankami my ale tak hovoříme o preferenčních akcích, které podvedly mnoho osob, mnoho starců a mnoho mladých a zároveň hovoříme o těch eh, eh, dvojitých eh, provizích, o kterých se hovořilo. Je důležité, aby komise se do toho dostala, aby existoval zákon druhé šance, aby se mohly restrukturalizovat jednání, jednání dluhů spotřebitelů s bankami, jedná se pouze hypotéky, proto bych chtěl požádat komisi, aby ne

Merci. Děkuji. Děkuji. Pan jedna minuta. Presidenta, muchas gracias. Děkuji, paní předsedající. Eh, já před pěti lety jsem byl ve španělské vládě a nevadí mi uznat, že španělská legislativa, pokud je o hypotéky, tak nebyla, nedotržovala zákon. Mně nevadí to přiznat, pane Mato. Nevadí mi přiznat, že naše finanční produkty byly opravdu eh, dosti nejasné. Naše a e, v celém Španělsku. E, mně e, nevadí přiznat, že soudní dvůr přiznal, že naše legislativa nebyla správná, ale co se mi nelíbí, že dnes tady hovoříme o tom, že naše vláda čtyři roky poté, co vy jste u vlády, abyste řekli, že vina byla pouze na předchozí vládě. To je opravdu tristní toto slyšet. Já si myslím, že bychom věci si měli přiznat a říci, že naše legislativa byla špatná, že je potřeba ji změnit, že tam byly nekalé podmínky, ano, a že se nemůže může toto dovolit. Ano, já chci, aby toto udělala komise, protože mě je líto, že lidová strana si myslí, že už je to všechno hotové a že všechno dokázali oni. Děkuji, pan Jakovčič, jednu minutu. Merci, madame prezident. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na konzervama koje imaju městné proizvode. Předepisujeme a jakým fontem mají být označeny výrobky, obaly výrobků. Eh, Předepisujeme spoustu různých označení a pravidel, co mají splňovat, ale pokud jde o bankovní produkty, tak situace regulována není. Ve Španělsku, na Kypru, v Řecku, ale také v Chorvatsku e, setkáváme se s tím, že hypotéky ve švýcarských francích zničily životy občanů. Byl to typický případ bankovního podvodu. Vše bylo po, napsáno malým písmem pod čarou. Nejsou žádné předpisy eh, například k tomu, jaký fond používat v hypotečních smlouvách, zatímco máme přesná pravidla, eh, jaký fond má být na obalu potravin. Eh, potřebujeme tady jasnou legislativu, aby skončily tyto nekalé praktiky. Děkuji. Nisendera Rodriguez. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, boj eh, proti vystěhování a boj za práva těch, kteří byli postiženi preferenčními akcemi, tak ukazuje tragédii tolika rodin, které přišly o obydlí a nebo o ně přijdou. A také ty rodiny, kterým banky ukradly celoživotní úspory ale toto bylo učiněno Eh, za souhlasu španělské vlády. Všichni jsme byli svědky toho, jak byly ochráněny banky a že vina se dává osobám, které se odváží žádat o spravedlnost. My jsme byli svědky ve eh, Španělsku násilného vyhnání lidí ze svých domů a také byli jsme svědky policejních zásahů proti osobám, které protestovaly proti preferenčním akcím. Je čas na spravedlnost. My žádáme Evropský parlament, Evropskou Evropskou komisi, aby ukončili eh, nekalé eh, praktiky eh, bank a ukončila se úsporná opatření. Děkuji vám. Děkuji. A znovu paní Jourová za komisi. Madam President, uh, as I said before, the EU legislation jak jsem již řekla, evropská legislativa musí být transponována a, a trans, transparentním způsobem, tak aby splnila svůj účel. A je esenciální zvýšit ochranu. Já souhlasím s tím, co řekl pan Polčák. To znamená, že preventivní opatření jsou velice důležitá a měla by eh, být někdy účinnější než prostě tvrdá regulace. Ale musí to být inteligentní kombinace obojího. Také, jak jsem řekla, analyzujeme odpovědi španělských orgánů, které jsme obdrželi v červnu eh, týkající se občanského postupu, včetně pravidel k vymáhání hypotéčních eh, smluvních eh, podmínek a tak dále. A pokud budou tyto odpovědi neuspokojivé, tak přijmeme eh, příslušné kroky bez dalších průtahů. Chci vás eh, ujistit eh, o tom, že budeme dbát na to, abychom zajistili ochranu zájmu spotřebitelů a kdykoliv spotřebitelé budou před soudem, musí mít všechny záruky, které jim poskytuje právo daného, jak evropské, tak národní. A na závěr Někteří eh, z vás se ptali na insolvenční pravidla. Já vás chci ujistit, že pracujeme na příslušném návrhu eh, ohledně pravidel k insolvenci, včetně soukromé, a eh, chceme navrhnout tuto legislativu v průběhu příštího roku. Děkuji vám, paní komisařko, a tím je tato